já vám mohu dát více informací eh, potom k tomuto bodu. Děkuji paní Grisbeck a myslím si, že teď můžeme zahájit další bod, což je eh, jednání společně s petičním výborem. Je to zvláštní zpráva Evropského ombudsmana o Frontexu. Ve své zprávě z roku 2012 ombudsman vyšetřoval e, soulad Frontexu se základními právy. Frontex reagoval z pravidla přijatelně podle ombudsmana s výjimkou jednoho bodu a to se týká zavedení reklamačního řízení v souvislosti se základními právy. Na schůzi výboru Libe 13. února 2014 ombudsman požádal o podporu Evropský parlament. Zpráva parlamentu je výsledkem spolupráce mezi oběma výbory a byl vypracován oběma zpravodají paní Keller a paní Metola. Dnes budeme projednávat tuto zprávu. Koordinátoři se dohodli, že stanoví lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů do zítřka 11. listopadu do 12 hodin v poledne. E, projednání pozměňovacích návrhů je naplánováno na 12. listopadu a hlasování ve výboru proběhne 16. listopadu. Harmonogram byl zrychlený proto, aby Evropský parlament měl stanovisko na plenárce před předložením eh, návrhů komise k právnímu základu k Frontexu. Máme tady delegaci z Frontexu i od ombudsmana, tak aby zodpověděli případné otázky. Takže nejprve dám slovo paní Vikstrémové, předsedkyni petičního výboru a poté zpravodajům a ostatním členům, kteří o slovo požádají. Prosím, paní Vikstrém. Já, madame Jotova. Děkuji. Tak, já bych také srdečně přivítala na toto eh, společné zasedání jako předsedkyně výboru PETY. Tak, jak řekla paní Jotová už, tak toto je první společné setkání, eh, kdy diskutujeme o společném návrhu zprávy. A eh, ráda bych také obrátila vaši pozornost na skutečnost, že jak Frontex, tak ehm, Úřad ehm, ochránce veřejných práv jsou dnes zastoupeni, jsou tady, vítáme vás. A z Frontexu tady máme pana Jill Ariase, ředitele a Um, pana Rv. Kaniar a z uh, Úřadu pro uh, ochránce veřejných práv, paní Simbinská, uh, šéfka tohoto oddělení. Takže prosím, můžete s nimi vázat kontakt, můžete i prosím o odpovědi na otázky, které by mohly být nadneseny. Nejprve bych ráda um, otevřela diskuzi, nejprve dáme slovo zpravodajům, paní Mecola a pan Kela. A paní Keller, ta by chtěla začít. Ano, určitě děkuji. Děkuji kolegům eh, za to, že přišli. Chtěla bych zúraznit, že spolupráce eh, mezi spolu se paní Mecelo byla skvělá, za to děkuji. A už jsme tady trošku mluvili eh, mezi námi, mezi stínovým zpravodají obou výborů a o této věci, takže už se ví, o co jde. Nepůjdu moc do detailů, protože tolik času nemáme. Ale dovolte mi, abych zúraznila, proč je tak důležité mít takový společný mechanismus E, stížností a e, my všichni souhlasíme s tím, že e, musíme podpořit doporučení obudsmana EU tak, aby byl zřízen tento společný mechanismus, což znamená zpracovávání, mechanismus pro zpracovávání stížnosti lidí, kteří se cítí být poškození v rámci takovýchto operací Frontexu. A toto je ještě víc důležité, když se podíváme na novou rozšířenou roli Frontexu v těch hotspotech, o kterých jsme právě diskutovali. Jak v následující nařízení Frontexu, to je to, co předloží komise příštích měsících, měsících už a to dá větší kompetence Frontexu, alespoň v, eh, jak je to v návrhu komise. A pak eh, tady nejsou žádné právní překážky pro zřízení takovéhoto mechanismu pro stížnosti. Myslím si, že je to důležité jak pro lidi, kteří se cítí být poškozeni Frontexem, aby měli takovýto možnost podávat stížnosti, protože pro Frontex je to ale také důležité, aby byl schopen se vyrovnat s potenciálními eh, porušeními lidských práv, eh, která by jinak zůstala dotčena, nebo by oni nebyly podávány zprávy. Takže si myslím, pro obě strany eh, této věci. Je to důležité, že tento mechanismus máme. Co se týče struktury tohoto mechanismu stížností, který navrhujeme, tady sledujeme již stávající eh, systémy monitorovací, které Frontex má o závažném porušování lidských práv. Eh, máme v úmyslu eh, tady pro, dát roli Úřadu pro lidská práva, ten byl zřízen v květnu a toto byl jeden z klíčových prvků posledního mandátu Frontexu. To je to, na co tlačil parlament. Myslíme si, že mm, mechanismus pro stížnosti musí být eh, dispozici účinným způsobem E, i nevládní organizace, by mohly, které zastupují tyto lidi, mohou podat stížnost a e, toto musí být podáno ve složce, tedy v jazykové verzi, k jazyku c, kterým hovoří třeba tito žadatelé o azyl. Když si představíte strukturu celého tohoto mechanismu stížnosti, e, tak to jsou, nejsou spíše přímo pracovníci Frontexu, ale jsou to i jiné osoby. Frontex tady nemá kompetence učinit disciplinární opatření vůči tzv. guest officers, ale Tady je možné podat eh, stížnost národním úřadům, předady národním úřadům a žádat o následné další sledování, takže třeba poslat mm, eh, dopis, že to je stížnost, ale jde o to zajistit to, že členské státy, které se to týká, se budou zabývat takovými stížnostmi. A Ehm, tak to osoba, která se zabývá porašováním lidských práv, to může sledovat, ehm, pokud nebyla učiněna opatření. A Frontex sám také může učinit určité kroky. Například Frontex může vyloučit ehm, úředníky, kteří porušili základní lidská práva, mohou být vyloučeni ze společných akcí. Frontex také může stáhnout finanční pomoc členskému státu, pokud tento členský stát nereaguje příslušným způsobem. A jak si vzpomenete, poslední mandátu Frontexu jsme do toho začlenili také klauzuli, která říká, že Frontex může může rozšířit také, může e, ukončit e, nějakou operaci, kde, když dojde k e, porušování lidských práv, která byla zjištěna. Takže to jsou otázky, které, aspekty, kterých se může věnovat Frontex, takzvaný guest officers také. Myslíme si důležité, že máme takovýto mechanismus pro stížnosti. Tady jsme se opřeli o doporučení ochránce veřejných práv a také bychom obecně chtěli doporučit, aby tady byla užší spolupráce mezi ombudsmanem EU a um, tímto úředníky, to úředníky pro lidská práva a uh, tady ti dostanou nový úkol, um, pokud budete souhlasit, měly by být příslušné zdroje, aby se mohli zabývat těmito otázkami, těmito úkoly. A ráda bych opět poděkovala novým zpravodajům za spolupráci a chtěla bych připomenout, připomenout nám všem, že lhůta pro poskytování eh, pozměňovacích návrhů, po předláhání je předláhání pozměňovacích návrhů je zítra 12 hodin. Ještě jednou děkuji, děkuji také kolegyně Mecola za vynikající spolupráci. Děkuji. Eh, eh, slovo má paní Mecola. Děkuji, paní Děkuji eh, kolegyním za eh, vynikající spolupráci, kterou jsme tady měli eh, při návrhu této zprávy, kterou jsme rozpracovali společně. Je to zvláštní zpráva Evropského ochránce veřejných práv v kontextu Frontexu. Chci poděkovat stěným zpravodajům obou výborů. Ehm, s potěšením mohu předložit ehm, zprávu petičního výboru jako místo předsedkyně tohoto výboru a zpravodajka v této záležitosti. Tato zpráva se začlenuje nebo obsahuje jasné odkazy, které podporují úsilí Frontexu při začlenování doporučení Evropského veřejného ochránce práv. Tady byl, byly stanoveny e, mechanismy, mechanismus sledování a dá se právě o e, otázku lidských práv. A e, také tady byl zřízená kancelář pro základní lidská práva, ale ta je pořád ještě nezávislá ve své struktuře. A zároveň eh, si myslíme, že Frontex by nadále mohl eh, se starat o zajišťování základních lidských e, práv a e, také by mohl zvládat individuální e, stížnosti. Chtěla bych to jasně říct. Tato zpráva nemá porušit zásadu subsidiarity a speci- konkrétní kompetence Evropské unie a členských států v těchto záležitostech. Tato zpráva konkrétně konstatuje, že Frontex nemá žádné kompetence podávat podně disciplinární opatřením vůči ostatním osobám, vůči jiným osobám, kromě vlastních svých pracovníků. V nařízení Frontexu také je jasně stanovuje, že disciplinární opatření spadají do výlučných kompetencí eh, členského státu původu. Takže na základě toho e, tady máme jako mechanismus pro zvládání individuální stížností. To poskytuje možnosti lidem e, zjednat si náprav účinnější. A to e, zajistí, to zajistí Frontex a ostatní instituce a také evropské úřady. Jde o to, že mohou se více věnovat porušování základních lidských práv, což by Eh, jinak zůstalo eh, nedotčeno, neexistovaly by žádné zprávy o tom, tato otázka by zůstala nevyřešena. Proto je eh, nutné tady mít určité pojistky, které budou fungovat proto, abychom zajištili, že konkrétní stížnosti týkající se porušování lidských práv budou zpracovány, tak jak je to na seznamu Charty OSN. A také tady vyzýváme Evropskou komisi a členské státy, aby poskytli Frontexu nezbytné dodatečné zdroje, které budou um, poplynou do tohoto úřadu, tak by bylo možné zvládat všechny tyto stěžnosti adekvátním rychlým způsobem. Velice se budu těšit na další diskuse. Um, ráda si vyslechnu vaše příspěvky, také příspěvky stínových zpravodajů k této záležitosti a zprávě. Děkuji. Merci, madame, Děkuji. Slovo má pan Coelho. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, eh, paní Ska Keller a paní Mecola za návrh zprávy. Je to pro mě velkým zadosti učiněním, když vidím, jak Evropský parlament takto reaguje na práci ombudsmana. Já bych chtěl uh, zmínit některé klíčové věci pro to, abychom pochopili tuto věc. V minulosti, v minulých letech byly učiněny, podniknuty různé kroky, uh, aby se zajistilo, že Frontex bude dodržovat základní práva, eh, zodpovědnost eh, a také transparentnost. A týká se také externích hranic a toto nařízení mimo jiné hovořilo o tom, že společné operace vedené Frontexem musí dodržovat eh, lidská práva, základní práva. Eh, tento text je právně závazný a představuje, přináší celou řadu závazků a, eh, a zodpovědnost pro Frontex a také pro důstojníky, které koordinuje a zaměstnance, které koordinuje. V budoucnosti chceme zvýšit dodržování základních lidských práv také podle tedy lidské um, um, úmluvy o lidských právech. To samozřejmě ovlivní také Frontex, protože bude také přímo uh, zkoumat uh, dodržování úmluvy. Nebude to přes uh, prostřednictví členských států. Pokud je o roli Frontexu, tak je jasné, že role Frontexu bude posílena. Je zřejmé, že je potřeba ještě třetí krok. Chtěl bych ale také zdůraznit, druhou stranu mince. Více kontrolních opatřeních, včetně těch pro občany, by mělo být e, zavedeno. V posledních letech Frontex rozšiřoval svou působnost a zároveň přijímal e, různé mechanismy pro dodržování základních lidských práv. V budoucnosti by to vše mělo zpět e, stejným směrem. Děkuji, pane Coelho, a slovo má další řečnice. Ovšem kolegové, dodržujte prosím dvě minuty, nemáme mnoho času, seznam řečníků je již uzavřen a je tady mnoho kolegů, kteří se chtějí diskuze účastnit. Slovo má paní Miller. Děkuji, budu velmi stručná, budu hm, dbát na ty dvě minuty. Chtěla bych také poděkovat oběma zpravodajkám, paní Keller a paní Macola, za velmi dobrou práci. Já si myslím, že jsme vypracovali dobrý kompromisní eh, text a zřídit mechanismus pro eh, stížnosti eh, na porušení základních lidských práv, to by měl být základní výdobytek Evropského parlamentu. Právně je to možné pouze v rámci současného nařízení o Frontexu. Já si ale myslím, že rozměr lidských práv měl být ještě posílen přiměřeně k novým povinnostem a úkolům, které Frontex bude řešit. Především pokud jde o návratovou politiku a, a e, vyhledávací a záchranné misi. Mechanismus by měl zohledňovat zranitelnost migrantů a žadatelů o azyl. Ale zároveň to vše musí být e, realistické a proveditelné v praxi. Je tady potřeba proto některé věci upravit. Potřebujeme follow-up nebo mechanismus pro nahlašování stížností. Potřebujeme, aby Frontex spolupracoval s organizacemi pro ochranu lidských práv v členských státech a v neposlední řadě potřebujeme také citlivý přístup k informacím, které se týkají eh, genderové otázky. Velmi často se informují pouze muži a ženy, eh, nejsou informovány o svých základních právech, stěžovat si například na porušení jejich eh, základních práv, tedy potom si ani nemohou stěžovat, když o svých základních právech tedy nevědí. Děkuji a dále má slovo paní Royce. Děkuji. E, děkuji. Nejprve bych e, chtěla poděkovat oběma zpravodajkám, protože musím říci, e, že odvedli dobrou práci. Potom bych chtěla zmínit ještě něco, co zachází za rámec těch mechanismů, které se objevují v tomto návrhu, který považuji za velmi dobrý, jak jsem již řekla. Tady ale je e, nedostatek informovanosti těch osob, které sem přicházejí o základních právech. O, tady už o tom hovořila Angelika, o um, zranitelných osobách, kde vlastně Frontex porušil jejich základní práva a tam je otázka, jestli oni jsou vůbec schopni zjistit, že mají nějaká práva, že byla porušena, například ne, ne, ne, nezletilí bez doprovodu, transexuálové a další e, ti všichni by měli mít povědomí o svých právech a že mají také právo Eh, si na to, co se jim stalo a k tomu budeme potřebovat eh, zvláštní politiku. Děkuji. Slovo má pan po který se také přihlásil o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pokusím se o stručnost. Naše skupina podporuje celkový cíl, pokud jde o proces předkládání stížností. Já bych se chtěl ovšem zeptat na dvě věci. Zajímalo by mě, jak stížnosti mohou být sledovány jednotlivci, kteří někdy jsou v transitním statusu, že vlastně pouze projíždějí a jaká bude tam možnost vyhledat právní pomoc, konzultaci mm, pro tyto lidi, kteří chtějí stížnost předložit. A e, potom porušení lidských práv. Bude tady k tomu nějaké eh, kritérium, které budou hodnotit, které, kritéria, které budou hodnotit jednotlivý členský stát, jednotlivé členské státy? Ten model vychází eh, z procesu podávání stížností pro jiné orgány v EU, například v Evropské investiční eh, bance a tak dále, ale Frontex je velmi zvláštní ehm, a je to jiné a mě by zajímalo, jestli tento postup, který je postaven na tomto základě, bude efektivní při řešení těchto konkrétních situací. Děkuji. Děkuji, pane Kirkhope, a v tuto chvíli uděluji eh, slovo stínovým zpravodajům. Slovo má paní Pell. Děkuji, paní předsedkyně řešit nedostatky, eh, když dochází eh, k záchraně života různým naléhavým operacím. To je velmi důležité a proto sociální demokraté podporují eh, tu žádost, aby tady byl vhodný proces pro předkládání stížností na porušení lidských práv. Je ovšem důležité zaznamenat, že Frontexu nic nebrání v tom, aby zavedl takový mechanismus již za tohoto nařízení. Jsou tady některé věci, Eh, na které bychom chtěli upozornit. Zachraňovat život je prioritou EU a z tohoto důvodu eh, jsem eh, znepokojená, jak tím, jakým způsobem může být ospravedlněno to, co bylo navrženo. Myslíme si, že tam to vlastně může být proti lidským právům, protože na prvním místě musí být záchrana života, nic jiného. A za druhé, žádný mechanismus nesmí eh, ovlivňovat nebo brzdit eh, asilový eh, proces a nebo návratový proces. Tento mechanismus by měl být zařízen tak, aby to nebylo nastaven tak, aby to nebylo zneužíváno. Naše skupina navrhne také to, aby Frontex v té obecné zprávě zahrnul informace o stížnostech, které byly předloženy a jakým způsobem se s tím nakládalo. Eh, jaké stížnosti byly předloženy, k jakým porušením práv docházelo a jaké kroky byly eh, vlastně eh, podniknuty, aby se chování zlepšilo. Něco takového je velmi důležité. Dále musíme zajistit, že, zák- že důstojník pro základní práva bude mít větší podporu, tak jak to bylo zmíněno, ale to není otázka pouze finanční podpory je eh, nemožné očekávat, že takový malý eh, tým bude vykonávat tak velkou, velký objem práce. Očekáváme a musíme zajistit, že ombudsman bude mít nezbytné nástroje pro to, eh, aby mohl dosahovat větších výsledků. Musíme také zajistit, že práva zraditelných skupin, jako jsou nezletilí bez doprovodu, bez ochrany, ehm, byly zajištěny. To mohou, ehm, k tomu mohou napomoci i takové agentury, jako je EASO. Těším se na spolupráci s stínovými zpravodaji a tedy samozřejmě také se zpravodaji. Děkuji a dále další řečník stínový zpravodaj. Thank you very much. Um... Děkuji. Děkuji za práci zpravodajů. EPP plně podporuje um, ten mechanismus Frontexu a tento dokument. My bychom chtěli zúraznit, že musíme zajistit, že ten nový mechanismus nebude představovat příliš velkou zátěž eh, pro Frontex a je třeba také eh, se zamyslet nad tím, jak řešit otázku souladu třetích stran e, s tímto mechanismem a musíme také hovořit e, na druhé straně o možnosti nebo o možnostech lidí, kteří by mohli potřebovat pomoc e, s uvedením do souladu. Takže předložíme ještě pozměňovací návrhy a potom tedy uvidíme, jak se to podaří. Děkuji a nyní dám slovo panu Eduardu Marténovi z petičního výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji oběma zpravodajům. Myslím, že se oba, všichni shodneme, že toto e, bylo potřeba, souhlasím s předřečníkem také předložíme pozměňovací návrhy, ale obecně je to dobrý návrh zprávy. Já si totiž myslím, a to je cíl, že budou lépe garantována základní zpráva a e, má za cíl kloubit jaksi práci e, představitelů Frontexu a, a pracovníků vyslaných e, členskými zeměmi, no, poskytuje lepší, bo, poskytne lepší pomoc a ochranu těm nejzranitelnějším eh, eh, uprchlíkům, ženám, dětem a mm, jak už taky zaznělo, ale nepřichází v úvahu, abychom odmítali anonymní stížnosti. Už jsme o tom hovořili a velmi často je dobrý důvod, proč některé stížnosti jsou anonymní. Takže je potřeba eh, reagovat na všechny stížnosti, které budou předloženy, ať už jsou nebo nejsou anonymní, čili tolik z mé strany. Děkuji panu Marténovi a nyní paní Bjork z výboru Libe. Eh, samozřejmě také vítáme za naši frakci to, že eh, bude k dispozici takovýto mechanismus, eh, když bude docházet porušování základnických práv, že tady bude vůbec možnost podat stížnost a mm, práce e, ochránce veřejných práv je velice důležité. E, při práci Frontexu e, také zatím chyběla možnost náhledu a mm, do materiálu. A také to byly nehlavně nevládní organizace, které na tyto nedostatky poukazovaly. Ano, jeden návrh, návrh pilotního projektu je posílit tuto práci, to je jistě dobré, doufáme, že se v tom bude pokračovat. Zásadní problém tady však existuje pro nás všechny. A sice skutečnost, že tento mechanismus pro stížnosti má být dán do, v rámci kontextu. Jak jsem řekla, je neúnosné, aby tento mechanismus byl usídlen v rámci Frontexu. Toto musí být nezávislé, musí to být mimo Frontex. A další komentář z naší strany. Úředníci Frontexu a e, členských států e, by měli zohledňovat také e, úředníky z třetích zemí. Tady existují příslušné dohody a i tady se může stát, že dojde k porušování lidských práv. A podporujeme rovněž to, aby bylo možné podat stížnost anonymně aby tady byla perspektiva rovného postavení, rovného zacházení. Toto musí být respektováno, tedy ženy které jsou dotčeny, musí být, jejich práva musí být také zohledněna a i třetí osoby měly mít možnost podat stížnost, například nevládní organizace nebo mezinárodní organizace. To by byly pozměňovací návrhy, které bychom předložili my. Děkuji. Takže máme ještě dva stínové zpravodaje, takže nejprve dám slovo paní Lauře Ferrara a poté paní Guzman po stínových zpravodajích začneme paní Osulín. Dobrá? Tím seznam řečníků už je uzavřený, prosím, omlouvám se. Takže paní, nyní Laura Ferrara. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat oběma zpravodajům za výbornou práci a poblahopřát také ombudsmance za eh, provedené šetření, které ukázalo, že je potřeba vytvořit mechanismus pro eh, upozorňování na některé situace. Čili to je velmi důležitá věc. Důležité pro nás je to, nebo je všechno to, co souvisí s tímto Eh, mechanismem. Interní mechanismus by negarantoval nezávislost procesu, čili eh, není možné nechat eh, tuto problematiku pouze v rukou Frontexu, protože by tím nebyla zajištěna nestranost pro jednání stížností. Takže je důležité vytvořit nezávislý panel exper, externích expertů. My jsme toho názoru, že nestačí se soustředit pouze na závažné případy. Je potřeba se věnovat i těm případům, eh, kde dochází k procesním problémům. Čili je potřeba umožnit podávání stížností na celou řadu různých situací. Je také potřeba zajistit důvěrnost informací a ochranu soukromí stěžovatele, tak aby se lidé nebáli si stěžovat je také důležité umožnit využití informací ve všech jazycích eh, migrantů. Děkuji. Děkuji zpravodajům. Jedná se o základní práva a Frontex, takže první, co bych k tomu řekla, je, že kontroly na hranicích někdy jdou proti právu na život a některým základním právům, protože lidé riskují svůj život, aby překonali středozemní moře nebo riskují život v Ceutě Amelie. A takže samotná činnost Frontexu Eh, a ochrana hranic současně znamená porušování lidských práv. Ale existují opravdu praktiky, které jsme viděli v posledních měsících, kdy se situace zhoršuje. Eh, Evropská ombudsmanka před několika měsíci zahájila vyšetřování o některých operacích vyhoštění s Frontexem spolu s některými členskými zeměmi. Vyslechli jsme například dobrovolníka, který při záchraně ohledně 300 lidí z člunu na Lesbos, tak představitel Frontexu z paluby koukal na turecké eh, rybáře a členy eh, nevládních organizací, jak zachraňují eh, lidi a nic nedělal. Takže mechanismem stížností se toto nevyřeší. Proto, aby byla garantována základní práva na hranicích, je potřeba rozebrat Montex, skoncovat s evropskou pevností, skoncovat s politikou nelidské kontroly hranic a skoncovat s vyhošťováním. A my nebudeme proti lepší transparentnosti, lepší kontrole, potud, pokud Frontex existuje. Takže chceme, aby celý ten proces byl veřejný, aby bylo možné kontrolovat všechny informace, abychom se ujistili o tom, že e, nevládní organizace mohou působit a že budou předávány i zprávy e, tady tomuto parlamentu. A konečně paní Valero. Tak, <clears throat> tak jsme... Děkuji. Vlastně bych chtěla se vrátit k jedné otázce, kdy jde o vyslané úředníky. A sice On disciplinární řízení mohou být aplikována pouze tehdy, když členský stát dá svůj souhlas. Ano, možná, že to stačí. K tomu eh, se teď nemohu vyjádřit. Asi mm, by to později muselo vypadat jinak, ale možná by to mohlo vypadat tak, že různé členské státy mm, respektují jinak lidská práva, práva žen, práva dětí a proto je důležité, aby ti, kteří jsou vysláni jako úředníci, aby měli dobré základní vzdělání v otázce lidských práv, tak aby neměli potíže s interpretací těchto věcí. A pokud Existují takovéto velké rozdíly, pokud eventuálně existují rozdíly v tom, jak nahlížíme na lidská práva, eh, nebo jak vidí úředníci lidská práva rozdílně, pak budeme moci eh, v budoucnu změnit systém úplně. Děkuji. Děkuji paní Valero a nyní má slovo paní Mussolini. Děkuji, paní předsedkyně předsedkyně. Já souhlasím s mnoha předřečníky, tady eh, existují různé skupiny, eh, eh, těhotné ženy, nezletilí děti a tak dále. Nechci to všechno opakovat, Chtěla bych také vyjádřit poděkování zpravodajce, protože eh, to bylo důležité pohovořit o otázce Frontexu. Je to nelidský úkol, který tady tato eh, organizace eh, odvádí a má to být přeměněno v něco možná neúplně jiného, ale v instituci, která bude velmi důležitá. A měli bychom zúraznit to, že lidská práva budou zohledňována, tak aby nedocházelo k porušování lidských práv. Chtěla jsem eh, ještě eh, říct toto. V případě individuální stížnosti někdo říkal, že tyto stížnosti, jestli to má být podáváno anonymně nebo neanonymně. Chtěla bych říct něco k tomu, co se stalo v Itálii. Ty stížnosti, tito lidé, kteří přicházejí, nemají mnohdy žádný průkaz. To jsme zjistili my. Není tomu tak, že ta osoba potom může předložit svůj pas nebo mají u sebe eh, doklad eh, a všechno mohou předložit. Ne, tak tomu není. To všechno prakticky jsou anonymní stížnosti s několika málo výjimkami. A proto jsem eh, chtěla eh, potvrdit to, co říká paní zpravodajka, že to je ožává otázka, nemůžeme z Frontexu udělat soud, alespoň tak to stojí v textu. Kompetence budeme chtít ponechat, jak člen, také členský státu, to také máme v textu, to se změnit nemůže, ale jak budeme zacházet s touto otázkou migrantů, migrantů, kteří nemají žádné doklady či průkazy. Merci, madame Mussolini. Děkuji, paní Mussolini. A nyní má slovo pan López Aguirre. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, eh, bereme to něco automatického, eh, že většina z nás, pokud ne všichni, podporujeme samotnou myšlenku závazku agentury Frontex hlídat lidská práva. Tedy Frontex, mandát Frontexu už byl revidován přesně, tak, aby se posílila angažovanost Frontexu hlídat lidská práva. Je tady mm, to velmi eh, strukturovaná eh, eh, zpráva. Mm, existuje tady opravdu jedno zvláštní oddělení, které se zabývá lidskými právy, takže moje otázka zní. Chtěli bychom vědět, jaká, jaká je relevantnost celé této myšlenky revidování mandátu Frontexu. Ehm, první revize došlo v roce 2000, po doplňku v roce 2006, ale pak to bylo revidováno do roku 2011, jestli se nemýlím. Ehm, přesně je proto, aby se posílil její angažovanost v oblasti lidských práv. A druhá věc, mm, taky faktická jaká jsou přesně základní práva, která jsou nejvíce porušována průkazně, mm, prokazatelně třeba za, v, v, v rámci různých operací Frontexu, tedy vidění, že jsou tady porušována lidská práva, jaká přesně základní lidská práva jsou porušována. To, co se objevilo v těch zprávách, které dosud máme k dispozici o kterých víme. To je taková faktická otázka a chtěl bych využít této příležitosti a něco se o tom dozvědět. Děkuji. Vážení kolegové, máme ještě asi tři minuty a několik řečníků, paní Spinelli a paní Reno a další. Eh, děkuji zpravodajkám Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám dvě věci. Význam možnosti stížnosti pro uprchlíky, aby to tam bylo pokryto, zejména když jsou také z těch eh, takzvaně bezpečných zemích. Eh, to, to, o čem tady hovořila Laura, to nemusím dále rozebírat. A druhá věc, to mi připadá zajímavé, abychom to tam také vložili. Mám na mysli tu myšlenku článku 263 smlouvy o fungování EU bude uplatněn. Tam je řečeno, že Evropský soudní dvůr může provádět kontrolu legitimity aktivity jednotlivých orgánů EU a to má potom právní účinek vůči třetím osobám. To je podle mě důležité, tak abychom zajistili ehm, zásadu ústavní demokracie ehm, při kontrolách, protože to bude znamenat větší bezpečnost pro naše občany. Děkuji, paní Spinelli. A slovo má paní Reno Delon. Děkuji, paní předsedkyně. Plně podporuji zřízení mechanismu pro zpracovávání stížností na porušení lidských práv. Mělo by to fungovat uvnitř EU a i za hranicemi EU. Eh, jsou to tady pracovní dohody, které reagují na vztahy mezi Frontexem a některými třetími zeměmi. Eh, Charta základních práv se vztahuje i na Frontex, i během práce a role agentury by neměla omezovat eh, zodpovědnost Frontexu, pokud jde o ehm, mezinárodní právo, když ta za EU. I když provádění je náročné, tak dnes Tady se hovoří o tom, že je potřeba ty věci eh, dodržet, ale není to závazné. Měli bychom zajistit transparentnost a demokratickou kontrolu, pokud jde o provádění pracovních dohod a tím, bych, tím vlastně se posílí právní jistota, které je zde nedostatek. U příležitosti této zprávy bychom měli také požádat, aby mechanismus Zpracovávání stížností byl rozšířen i na a pracovní dohody. E, to by bylo potom transparentnější a objevily by se tam i ty případy, které by jinak nebyly detekovány ani ošetřeny. A tím zajistíme, že základní práva žadatelů o azyl a migrantů budou e, dodržována e, ve vztazích s třetími zeměmi. Já jsem předložila příslušný pozměňovací návrh. Děkuji. Vážení kolegové, Máme tady dvě delegace eh, evropského mediátora a také eh, za Frontex. Eh, pardon, takže evropského ombudsmana a také Frontex. Tady má se zástupce. Chcete slovo? Je tady zástupce nebo někdo z Frontexu, kdo by si přál slovo? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme vám za pozvání. Já bych se chtěl vyjádřit k celé řadě věcí, které tady zazněly z úst různých členů vašeho výboru. Jednak otázka, zda eh, stávající právní rámec je dostačující eh, pro eh, vytvoření formálního mechanismu předkládání stížností. Já nebudu spochybňovat, zda to je dostatečné nebo ne, ale chtěl bych vás upozornit na to, že pokud jde o současný právní rámec, tak to není závazné pro členské státy. Oni se mohou rozhodnout, zda budou spolupracovat a nebo ne. A nemůžeme na základě tohoto právního mandátu zpracovávat osobní údaje obětí, jejichž mm, práva byla porušena. Můžeme zpracovávat osobní údaje eh, pouze ehm, těch, které navracíme eh, a kteří již sedí v letadle. Pokud jde o anonymní stížnosti, pokud e, tady jde o chránění anonymity toho, kdo předkládá e, stížnost, tak to můžeme udělat, ale pokud to znamená zpracovávat anonymní stížnosti, které by šlo jenom těžce zpracovávat, pro Frontex, tak eh, to by pro nás opravdu byla přílišná výzva. Pokud jde o stížnosti jednotlivců, tak od roku 2013 jsme obdrželi pouze čtyři a většina z nich se týkala eh, pouze nějakých eh, údajných věcí v souvislosti s návraty. Zatím nemáme žádný záznam o porušení základních práv hostujících důstojníků. Obvykle, eh, když máme eh, stížnosti, tak eh, jsou tak je předkládají migranti a týká se to briefingových aktivit a týká se to také většinou národních důstojníků nebo úředníků a jde o tu snahu vrátit je zpět do země, které, ze které cestovali. Tomu říkáme pushback. Pokud si budete přát další informace nebo vysvětlení, tak samozřejmě rád všechno poskytnu. Děkuji. Děkuji. Poslední eh, má slovo paní Džemblinská, která zastupuje eh, kancelář evropského mediátora. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem eh, ochránce práv bych ráda řekla několik věcí. Eh, zvláštní zpráva o ombudsmanovi eh, byla eh, sepsána v souladu se současnými pravidly a chápeme, že pravidla teď, pokud je o Frontex, budou brzy měněna a budou tam některé věci nově zahrnuty, ale mm, pokud je o tento nový návrh, tak Frontex bude mít větší autonomii a ta situace možného porušování lidských práv tedy bude možná častější nebo ten potenciál bude větší. Máme zvláštní zprávu, eh, která je a v návrhu Evropského parlamentu eh, je uvedeno, že ombudsman je orga, zahrnuje také různé organizace eh, z členských států a kteří všichni budou, budou chtít spolupracovat a pomáhat ombudsmanovi na základě našich zkušeností, eh, které máme eh, s těmito stížnostmi, tak aby mechanismus mohl fungovat bez problémů pokud jde o ty otázky k tomu, jakým způsobem by to mohlo probíhat, jak by to mohlo fungovat, eh, jak to bude se stížnostmi, kdo by mě vlastně řešil, nebo jakým způsobem, do jaké míry by tam byla nezávislost. Tady samozřejmě můžeme odpovědět na tyto otázky na základě naší expertízy, podle našeho názoru. To je proveditelné a uděláme vše, eh, co je v moci ombudsmana a také té sítě. Uděláme vše, co budeme moci. Eh, chtějí obě zpravodajky si vzít slovo? Chcete něco doplnit? Kolik máme času? Dvě minuty, dobře. Já budu velmi stručná, chtěla bych všem poděkovat za připomínky a návrhy. Možná obecně bych řekla, že bylo velmi těžké zajistit fungovat na základě současného nařízení, na základě kompetencí v eh, Frontexu, eh, aniž bychom hypoteticky začali řešit tedy revizi eh, nařízení o Frontexu. To se týká mnoha těch otázek, které tady zazněly. My jsme se snažili tady některé věci, tedy, nebo chtěli jsme vypracovat něco, co by umožnilo Frontexu zavést mechanismus, který by eh, umožnil dále dodržovat právní závazky za stávajícího nařízení. A teď jsme byli také velmi povzbuzeni ze strany Frontexu, jeho eh, spolupráci, protože i když tady určité problémy existují a samozřejmě eh, musíme vyčkat a respektovat, pardon, doporučení ombudsmana, a je potřeba plně respektovat lidská práva. To si musíme uvědomit. A když to, na to nebudeme mít takový ten všeobecný politický náhled, tak si myslím, že bychom Eh, vlastně nenesli celou naši politickou zodpovědnost, které bychom se měli zhostit. A my jsme tento cíl měli na paměti, snažili jsme se eh, s ohledem na něj vytvořit náš text. Počkáme samozřejmě na pozměňovací návrhy a pokusíme se je eh, zpracovat do, kompromisních návr- do kompromisního návrhu, tak aby ta zpráva byla co nejkvalitnější. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Pokud jde o mě, tak já bych také chtěla všem poděkovat za komentáře, jak řekla Roberta. Pokusili jsme se předložit koncept, který by byl jak praktikabilní eh, pro eh, migranty a uprchlíky, kteří jsou na cestě, aby mohli eh, předkládat své stížnosti, ale mělo by to být zároveň něco, co bude praktického, proveditelného pro Frontex. Máme tady samozřejmě ty hostující úředníky se symbolem Frontexu, takže jsou rozpoznatelní a tam je to potřeba, abychom se mohli, aby bylo možné přímo se obrátit na Frontex a české státy samozřejmě musí spolupracovat, ale já si myslím, že oni potom se budou moci inspirovat tím mechanismem, který Frontex bude muset zřídit. Takže teď si myslím, že kráčíme dobrým směrem, snažíme se implementovat základní práva ehm, ze strany Frontexu a zároveň, aby to vše bylo praktikabilní, bylo proveditelné v praxi. Děkuji vám a těšíme se na pozměňovací návrhy. Děkuji, vážení kolegové. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11. 11. dvě hodiny a, pardon, a teď prosím připomínám, abyste si přinesli na odpoledne elektronické karty na hlasování, protože budeme hodně hlasovat. Děkuji.